hlasování. To znamená, že na začátku příštího plenárního zasedání, pokud není žádná námitka, tak já předám tato usnesení, které jsme právě přijali a teď vlastně prohlašuji naši, naše zasedání za ukončení.